Ladies and gentlemen. Dámy a pánové. Prosím, děkuju. Chtěl bych vás srdečně přivítat. A mám radost, že se dnešní konference uskutečnila a mimořádnou ctí je pro nás, že zde je předseda eh, nejvyšší rady Ukrajiny, stejně tak jako předseda Evropského parlamentu a stejně tak se těšíme, že zde máme i pana komisaře Hána a pana Peta Kokse, jenž pro nás vykonává důležitou práci v souvislosti s Ukrajinou. Těším se, že jste všichni dorazili z Ukrajiny i z Evropského parlamentu, z nevládních organizací. Mám radost eh, také z přítomnosti velvyslance Tubinského a eh, mám za to, že ta prezentace, kterou jsme eh, připravili v rámci naší podpůrné skupiny pro demokracii a koordinaci voleb ve spolupráci s Ukrajinou, představuje také mimořádný program kooperace a je to velmi důležité. A eh, rád bych připomněl eh, dvě události, když byla eh, ratifikována asociační dohoda a to paralelně v Evropském parlamentu a v nejvyšší radě Ukrajiny to bylo důležité. A také tato konference probíhá na základě dohody, kterou oba předsedové schválili. Pan kolega Plenkovič jako předseda delegace pro Ukrajinu Ukrajinu. Nyní eh, tento projekt dále rozvíjí a mám radost, že náš přítel Pet Cox se intenzivně zapojil eh, také do realizaci tohoto projektu. Chceme nebo usilujeme o eh, spolupráci, která zajistí naši schopnost se reformovat a díky naší předchozí práce s parlamentní činnosti budeme snad moci být nápomocní i našim partnerům. Je důležité si uvědomit, že stabilita v parlamentu může být možná nebo je možná na bázi různých eh, většinových poměrů. Tady máme my své problémy stejně tak jako vy své, ale důležité je shodnout se na těch eh, stěženích otázkách a myslím, že O tom budeme ještě intenzivně moci diskutovat i v průběhu zítřejšího dne, že totiž klademe velký důraz na to, aby Eh, reformy, které jste si přece vzali v oblasti státu, právního státu, potírání korupce, otázek týkajících se eh, změny ústavy a také vaší schopnosti implementovat eh, reformy, které jsou potřebné z hlediska minských dohod, aby z toho nevzešlo alibi pro druhou stranu že určité dohody nemohly být dodrženy, protože chyběla příprava. To vše budeme moci diskutovat ještě podrobně v jednotlivých pracovních skupinách a já se těším, ehm, že naše spolupráce přinese, přinese plody a že dosáhneme eh, našeho cíle a sice právní stát Ukrajinu, která je založena na demokracii a eh, svobodném tržném hospodářství. A e, za sebe, za e, co by předsedy e, zahraničního výboru chci zdůraznit, že jsme odhodlání vás podpořit vůči jakékoliv agresi ze strany Ruska. A domníváme se, že pokud minské dohody nejsou zcela implementovány, nelze ani zrušit sankce. A nyní bych chtěl předat slovo panu kolegu Plenkovičovi. Děkuji vám, pane předsedo Broku. Pane předsedo Šulci, vážený pane předsedo Nejvyšší rady, pane komisaři Háne, kolegové, dámy a pánové, je pro mne velkou ctí, že co by člen Evropského parlamentu, který má na starosti implementaci programu institucionální spolupráce a eh, legislativních kapacit Nejvyšší rady. Mohu zde být přítomen eh, na zahájení ukrajinského týdne v Evropském parlamentu. Je pro mě velkým potěšením eh, vidět, že jste se dostavili v tak hojném počtu. Já jsem tedy společně s kolegou eh, vedoucím tohoto eh, podpůrného projektu a pro nás je vlastně každý týden týden Ukrajiny. Není to pouze tento týden a Eh, říkám to jako přítel, jako kolega jménem Evropského parlamentu, který učiní vše, co je v jeho silách, aby vám eh, eh, pomohl na cestě k mírové reintegraci okupovaných území, to znamená Doněcka, Luhanska a Krymu. Jsme zde, abychom vám pomohli při implementaci dohody o přidružení jménem našich jednotlivých výborů a jsme také zde, abychom podpořili eh, činnost pana velvyslance Tobinského zpráva, eh, kterou připravil pan Cox eh, a experty byla vypracována mm, velmi komplexním způsobem, protože do toho je zapojeno mnoho aktérů. Jde o to, aby sloužila jako základ pro naši další spolupráci a aby byla východiskem eh, reformy eh, celého demokratického procesu na Ukrajině. Tento týden má na pomoci, aby váš parlament byl připraven na další eh, fáze evropské integrace a přidružení. Pro mě je velkým potěšením vidět, že po ukončení pozorovatelské mise před eh, eh, několika měsíci, když jsem eh, zpracoval tuto zprávu a navrhl panu předsedu Šulcovi, aby uskutečnil tento týden. Je to současně zahájení naší politické, ale také administrativní spolupráce a to bude eh, eh, také eh, obsah dokumentu, který podepíšeme za Evropský parlament a Nejvyšší radu. Děkuji vám. Děkuji pane kolego Broku, pane kolego Plenkoviči a také srdečně vítám svého přítele Vladimíra Grojsmana, předsedu ukrajinského parlamentu jehož eh, včetně všech kolegů a kolegyň srdečně vítám. Vítejte také vy, pane komisaři Háne, v Evropském parlamentu. Srdečně vítám rovněž mého předchůdce ve funkci předsedy Evropského parlamentu mm, Peta Kokse. Milé kolegyně, kolegové, Mám sice připravený proslov, ale eh, nepronesu jej, protože vše Eh, zde již zaznělo z úst mých eh, dvou předřečníků. A to ukazuje, jak eh, jsou oba kolegové inteligentní, protože já pravidla pronáším inteligentní projevy, takže to samozřejmě mluví za kolegy. Já chci poděkovat všem vám, že jste dorazili. Domnívám se, že nyní tvoříme historii tohoto parlamentu. To, co Evropský parlament s ukrajinským parlamentem eh, v těsné spolupráci realizuje, ještě eh, nikdy předtím eh, nebylo zaznamenáno. Je to nebývalé. A to nejenom pokud jde o onu ratifikaci, kterou jsme uskutečnili souběžně díky moderním technologiím, také z hlediska programového zaměření eh, naší spolupráce. To považuji skutečně za něco příkladného. A mohu vám říci, že to nezůstane zcela bez dopadů máme již zcela konkrétní dotazy a žádosti jiných parlamentů, jež eh, chtějí s námi podobným způsobem spolupracovat, protože to vyvolalo pozornost a existují kolegové z jiných zemí, kteří se mě dotazují, zdali by obdobný eh, proces jako ten s Ukrajinou eh, nemohli uskutečnit i oni s námi. To ukazuje, že v rámci že spolupráce v rámci demokratizace představuje eh, velmi zajímavou společnou cestu na které musíme pokračovat dále. Chtěl bych rovněž pozdravit eh, všechny kolegy z národních eh, parlamentů a také z Evropského parlamentu. Mám za to, že společně s kolegy z kijevského parlamentu si musíme uvědomit, že žijeme v hektických dobách. Zde na Ukrajině, ale také Evropská unie jako taková tež. S velkou eh, pozorností sledujeme činnost a debaty v kijevském parlamentu a pokaždé, když ho zahlednu na obrazovce, tak si pomyslím, jakou skvělou práci máš protože já jsem si kdysi říkal nebo myslel, že práce předsedy Evropského parlamentu je komplikovaná práce, ale eh, musím přiznat, že eh, skutečně pokud jde o eh, vitálnost a živý charakter debat v Kijevě, tomu se tak snadno nevyrovnáme. My v těchto turbulentních eh, dnech potřebujeme stabilní Ukrajinu. My jako Evropská unie čelíme před nebývalým výzvám v, naší, ehm, v našem bezprostředním sousedství. Eh, probíhají dramatické události, které pokud jde o eh, naše humanitární povinnosti, nás staví rovněž před obrovské výzvy. A my, Evropská unie, zažíváme nyní krizi solidarity. Uprchlická problematika, kterou musíme zvládat, se podaří vyřešit pouze na základě solidarity. A solidaritu nelze spochybňovat. A to platí směrem dovnitř, ale eh, platí to také jako akt solidarity EU eh, směrem eh, navenek. Před několika dny mě zde navštívil prezident, respektive předseda libanonského parlamentu. Libanon má 4 miliony obyvatel a 1,5 milionů uprchlíků v zemi v této chvíli. To znamená, téměř 30 lidí žijících v Libanonu jsou uprchlíci. A Evropská unie se nedokáže shodnout na tom, zdali je schopna rozdělit 1 milion uprchlíků mezi 500 eh, milionů obyvatel v 28 zemích. A proto je důležité, abychom eh, věnovali eh, velkou pozornost i sami sobě, protože samozřejmě lze dávat rady nebo komentovat dění eh, vně pouze, když jsme schopni dostat i eh, nárokům směrem dovnitř a musíme být věrohodní. A e, věrohodnost znamená také dodržovat závazky, které jsme na sebe vzali. A proto bych chtěl říci, že ekonomická a finanční kooperace Evropské unie s Ukrajinou je zcela uh, ústřední a nesmí zůstat pouze u slibu. E, sliby musí být dodržovány. Možná, že k tomu se vyjádří ještě pan komisař. A to platí také pro tak důležitou otázku jako e, vízovou e, otázku. S tím, že v Evropském parlamentu to určitě narazí na pochopení, budou-li splněna náležitá kritéria. Chci poděkovat všem těm, kdo přispěli k úspěchu spolupráce. Úvahy Peta Coxe, eh, které se promítly eh, ve zprávě, volají po pokračování. Nemá smysl sepsat zprávu, eh, vydat doporučení a nakonec tu zprávu eh, uložit do eh, zásobky. Je důležité uvažovat dále o tom, jak doporučení Peta Coxe uvést do praxe. A já budu velice rád, to chci zdůraznit, když eh, se Pet Cox bude dále podílet na realizaci eh, jim vydaných eh, doporučení, protože on není pouze Irem, ale svým srdcem se stal již Ukrajincem a proto doufám, že ten projekt budeme moci dále rozvíjet za jeho účasti. Vám všem přeji hodně zdaru při práci zde a srdečně vám děkuji za vaši spolupráci a ještě jednou vás chci ujistit a myslím, že jménem eh, drtivé většiny poslanců Evropského parlamentu, že stojíme po boku vaší země, která čelí obdobným výzvám eh, jako Evropská unie, bojuje o svou budoucnost a potřebuje podporu a tuto podporu od nás, od poslanců Evropského parlamentu také obdrží. Děkuji vám. Thank you very much, President Schulz. Děkuji, pane eh, předsedo Evropského parlamentu a já bezprostředně předávám slovo panu Krojsmanovi, předsedovi eh, Ukrajinského parlamentu. Děkuji, eh, vážený předsedo Evropského parlamentu, pane Šulci, eh, pane Broku, pane Plenkoviči, vážený pane Koxi, pane komisaři Háne, vážení kolegové. Nejprve bych rád vyjádřil svou vděčnost za prohloubení naší spolupráce a za zahájení této konference. Myslím si, že toto je moment, který vstoupí do historie našich vztahů jako den, který znamenal začátek kvalitních a odvážných změn v ukrajinském parlamentním systému. Jsem přesvědčen, že nikdy v minulosti v historii našich vztahů nedošlo k tomu, že by se takto zastoupená delegace ukrajinského parlamentu vydala do Evropského parlamentu. Eh, je to logické, je to zřejmé, protože na obou stranách zažíváme velké výzvy, na které musíme reagovat. Naše vztahy nyní mají zcela jinou eh, kvalitu a s poprvé předseda Evropského parlamentu měl projev v ukrajinském parlamentu, bylo podepsáno memorandum a vyslána mise, eh, která by eh, tedy měla, nebo která měla zmapovat potřeby našeho parlamentu, co je potřeba změnit. Ano, my se musíme změnit a musíme to udělat co nejrychleji. Nyní se musíme uh, schromáždit, abychom diskutovali o e, změnách, které musíme e, projít, tak abychom se transformovali na e, něco, co můžeme postavit jako evropskou instituci. Všichni si uvědomujeme, jak je to důležité. Všichni víme, jak jaké obtíže v tuto chvíli Ukrajina zažívá, jaké jsou tady externí výzvy, které jsou ještě prohloubeny eh, ekonomickou eh, krizí. Já si myslím, že eh, netřeba přehánět dopad té krize, kterou procházíme, které říkáme tedy vládní krize a naše spojené konzultace Eh, pokud jde o většiny, tak eh, ty nám napovídají, že musíme přijmout efektivní změny a že to posílí efektivitu veřejné zprávy a spojí pro evropskou většinu tak, aby mohla být přijata nezbytná rozhodnutí pro transformaci naší společnosti a že díky tomu vznikne mechanismus, který by zabránil dalším eh, krizím eh, politickým, sociálním nebo ekonomickým. To je naše povinnost na tyto věci přistoupit a my to uděláme. My bychom tady teď měli vstoupit do nového volebního procesu a Samozřejmě, eh, že všichni by souhlasili s tím, že máme před sebou spoustu práce a že je tady spousta příležitostí, eh, které eh, nám umožní přinést úspěch pro naši zemi bez ohledu na překážky, které nám stojí v cestě. Já jsem si jist, že se nám podaří nalézt kompromis. Zároveň bychom měli usilovat o to, abychom naše území proměnili na e, území příležitosti, stabilní e, prostředí a ruská agrese ta e, nesmí být záminkou pro opožďování našich reakcí. My naopak musíme reagovat a přijímat rozhodnutí. Dnešní setkání je symbolické, nejenom pokud jde e, o naši solidaritu, tedy solidaritu Evropského parlamentu s ukrajinským parlamentem. Je zřejmé, že asociace mezi Evropským parlamentem a eh, Ukrajinou mají velký, že to má velký význam. Evropské principy a hodnoty, eh, které, ze kterých asociační dohoda vychází, eh, to je něco, co by nebylo možné bez toho, aby náš parlament fungoval efektivně my směřujeme k eh, hloubkové reformě. Jsme připraveni se reformovat tak, abychom posílili demokracii na Ukrajině. Již jsme udělali některá opatření, máme eh, nové elektronické technologie a IT technologie, které mají zajistit lepší nakládání s dokumenty a plnou transparentnost pro, Evrop, eh, pro náš parlament vůči tedy veřejnosti a jsou tam další věci, se kterými se potýkáme každý den a které musíme vyřešit. Je tady spoustu nedostatků a e, tady jde o e, disciplínu a e, účast poslanců na utváření legislativy, musíme reformovat administrativní aparát našeho parlamentu, výborů a jde také o jednotlivé poslance, to, jak jsou výbory zaplaveny eh, množstvím legislativních návrhů, to, to je další věc eh, a vedle celé řady dalších to vše přispívá k tomu, že e, instituce jsou oslabené, to je dědictví minulosti, jedno z dědictví minulosti a já bych vám všem chtěl poděkovat panu Šulci, panu Brokovi i panu Plenkovičovi za to, že podporují návrhy vyslat misi která by posoudila potřeby, které máme. Děkuji eh, všem jednotlivým skupinám, jednotlivým poslancům za jejich otevřenost a přání s námi spolupracovat. Vážení kolegové, jsem velmi vděčný za vaši spolupráci. Chtěl bych také poděkovat panu eh, Petu Coxovi eh, za jeho kvalitní a jasnou diagnózu naší situace a za jeho práci, tedy za to, co odvedl v minulých měsících. Děkuji. Хочу чітко заявити. Chtěl bych eh, jasně říci, že zpráva, kterou dnes prezentujeme, je společnou zprávou eh, a podíleli se na tom i tedy naši ukrajinští poslanci a to, že se obě strany stotožňují eh, s touto zprávou, přispěje k tomu, že budeme eh, provádět eh, úspěšně tuto cestovní mapu, tyto kroky. To vše by mělo naplnit očekávání všech Ukrajinců. Je to cosi, co náš parlament sjednocuje. Ukrajina potřebuje eh, silnější instituce, které budou fungovat vše na základě pravidel právního státu a demokracie bez ohledu na to, jaká strana má většinu a kdo je v opozici. Náš přístup k provádění této historické reformě, eh, tady, tady by se nemělo vycházet z jednotlivců, ale eh, je to věc, která jde napříč stranami a zájmu všech. Já si myslím, že většina se mnou souhlasí. Já si myslím, že teď, když budeme usilovat o silnější a předvídatelnější parlament, tak eh, budeme lépe odolávat krizím a toto bude naše společné profesní vítězství. Když hovoříme o reformách, měli bychom si uvědomovat, eh, že Eh, reforma začíná u každého jednotlivého z nás a já jsem si jist, že toto, co teď tady společně podnikáme, změní eh, parlamentní kulturu na Ukrajině. Poté, co implementujeme tuto reformu, tak se zvýší institucionální kapacita eh, na Ukrajině a instituce budou silnější. Bude to úspěch náš všech. Děkuji. Děkuji vám srdečně, pane předsedo. A nyní má slovo pan předseda Cox. Pane předsedo, pane předsedo Nejvyšší rady, pane komisaři, pane předsedo Broku, pane Plenkoviči, pane velvyslanče Tombinsky a vážení hosté. Je pro mě velmi emocionální moment, když vidím před sebou tolik lidí ve stejném sále, kteří spolu sdílí stejné hodnoty. Jsou to Ukrajinci a jsou to také Evropané, kteří chtějí provést reformy v našem společném zájmu. Chci poblahopřát Evropskému parlamentu a Ukrajinskému parlamentu, že zahájili tuto společnou iniciativu a chci také poděkovat panu Plenkoviči, který ve sehrával vedoucí roli v této záležitosti já si nezasloužím sám díky za tuto zprávu, protože se jedná o týmovou práci. Chtěl bych tedy poděkovat pracovníkům Evropskému eh, parlamentu za profesionální práci a chci také poděkovat evropským a internacionálním poradcům, kteří mi velice pomohli při zpracování tohoto dokumentu. Chci také poděkovat zástupcům nevládních organizací a mezinárodním partnerům a mezinárodním organizacím, kteří nás naší práci podporovali. Chci především poděkovat panu předsedovi Grojsmanovi, předsedům frakcím, místo předsedům také předsedům výborům a dalším poslancům, kteří společně s námi spolupracovali a také chci poděkovat pracovníkům ukrajinského parlamentu za to, že otevřeli dveře pro naší misi. My jsme také měli výsadu, že jsme se setkali s mnoha dobrými lidmi, kteří však pracují ve složitých podmínkách. My dokážeme dokážeme tyto podmínky změnit a tímto způsobem jim pomoci e, dospět k úspěchu pro jejich zemi. Politika a silné osobnosti se vzájemně neodporují a také je také téměř univerzální pravdou, že většina postsovětského prostoru je ob obsazen silnými osobnostmi, které však mají po ruce pouze slabé instituce. Jestli já tady chci něco zdůraznit, tak eh, chci zdůraznit to, že klíčem ke dobré společnosti je vybudování silné a nezávislých institucí na Ukrajině. Jean Monnet inspiroval po druhé světové válce evropský integrační proces a já bych také chtěl citovat jeho slova. On řekl, že nic není e, možné bez účasti celé společnosti. A také řekl, nic netrvá bez není trvalé bez institucí. A to je klíčové poznání, jak dospět k pokroku. Ukrajina byla traumatizována v minulých letech. Také krev eh, nevinných na Majdánu, kteří padli během revoluce. A také je tam krev nevinných v Bonbasu. A já bych chtěl citovat jednoho velkého osvíceného filozofa koncem 18. století David Hume řekl, když začneme spolupracovat, pak dojde k konečnému uzdravení. To je tehdy, když budeme pouze uh, utrácet náš uh, pot a ne naši krev. A to slova jsou namířena Eh, veřejné společnosti a dalším institucím na Ukrajině, které se podílí na reformním procesu. Já pevně věřím v to, že proces transformace a změny se dostaví až budete opravdu zbroceni potom pracovat pro novou Ukrajinu. A to společně. Poslanci, nevládní organizace, eh, členové vlády a také v souvislosti si vzpomínám na jednu větu která byla vyslovena v lednu v, ve Washingtonu DC 1962, kdy prezident Kennedy řekl američanům něco, co já chci dnes říci Ukrajincům. Neptejte se, na to, co může vaše země udělat pro vás, ale zeptejte se jako Ukrajinci na to, co můžete udělat pro svou zemi. Tato zpráva je jedním krokem tímto směrem a já chci také říci, že já jsem se setkal s představiteli eh, ukrajinského parlamentu, kteří opravdu jsou jednotní a jednotně jdou za svým cílem. A ve od tuto jednotu také si odveste z Bruselu do Kyjeva a společně pracujte na tom a podaří se vám vybudovat novou Ukrajinu. Všichni také si můžete vyzvednout tuto zprávu po ukončení tohoto zasedání a dnes večer bude tato, tato zpráva k dispozici na internetu v angličtině a v ukrajinštině. A já nyní bych chtěl předat eh, oběma předsedům parlamentu tuto zprávu. A to je zpráva o, našem společné, o naší společné moudrosti, která je zaměřena na vaši společnou budoucnost. srdečně děkuji, Pete, a nyní má slovo pan komisař Hán. Děkuji, pánové a dámy, pánové předsedové. Já bych chtěl využít této příležitosti a chtěl bych poděkovat Evropskému parlamentu a také pracovníkům Evropského parlamentu za zorganizování tohoto eh, ukrajinského týdne a já také chci poděkovat za to, že mezi nás přijeli ukrajinští poslanci v tomto obtížném období. Eh, mohli byste si myslet, že máme těžší věci na práci, ale je důležité praktikovat tento dialog i v těžkých dobách a také vyslat dobrý příklad jak do Evropy, tak i mimo Evropu, že je možné praktikovat a naplnit životem tuto spolupráci spolupráci, neboť my všichni si přejeme úspěch pro Ukrajinu. Já také za Evropskou komisi chci zopakovat plnou potvoru například v otázce teritoriální soudržnosti. Tady nemůžeme udělat ani milimetrové ústupky. Tady je třeba implementovat veškeré věci a teprve tehdy je možné zrušit sankce. Ale také říkám opačně, velice složitá situace na východě Ukrajiny nemůže být omluvou proto, aby se ne podporovali reformy v celé zemi. To je velice důležitá věc, protože Ukrajina je velká země s velkým počtem obyvatel. Také musíme plně uznat, že i když existují velké potíže na Ukrajině, a tyto potíže jsou pravděpodobně na celém světě jedinečné, tak přesto dokázala Ukrajina v minulém roce udělat jisté pokroky. A toto také souvisí zajisté s vaší konstruktivní činností a prací. Provizorní předběžná implementace eh, DCFTE je velký krok vpřed já jsem nedávno slyšel, že velice dobré ukrajinské víno lze také koupit již v bruselských obchodech. A takže já vás e, nyní upozorňuji na tuto možnost a zajisté budeme moci budoucno ochutnat ještě další lahůdky došlo k velkému reformnímu pokroku, ale celá řada věcí je ještě před námi. Já říkám velice otevřeně, například v otázce schopnost schvalování zákonů, tady je Ukrajina na tom dobře, ale co mi tady trošku chybí, je e, tvrdoší na implementace těchto zákonných závěrů a také trvalá udržitelnost. Jedná se tedy především o reformu justice. Jde také o to, aby abychom potírali komplexně korupci. Já také využívám často možnost a hovořím se zástupci ukrajinských podnikatelů a podnikatelů vůbec. A ptám se jich, do jaké míry jsou ochotní investovat na Ukrajině. Z části se obraz Ukrajiny trochu změnil, ale někteří nejsou ochotni investovat na Ukrajině kvůli místní a také regionální korupci, například v souvislosti e, s provozováním továren a také získáváním stavebních povolení. Toto jsou zásadní věci, které je třeba řešit. A v této souvislosti je také zásadní téma bezvízového styku. Já vím, že toto téma vám leží velice za srdci. Já vás chci ujistit o tom, že komise chce udělat v této záležitosti další krok vpřed, ale také to záleží na ukrajinském parlamentu, zdali příslušné závěry budou udělány tak, aby skutečně byla naplněna e, kritéria, která jsou nutná. Například je to také otázka elektronické deklarace prohlašování e, majetku členů parlamentu, tak v této otázce musíme ještě, se musí ještě něco dohnat. Je jasné, že myšlenka je dobrá, je třeba také znát majetkové poměry v současnosti, ale také do minulosti, nejenom do budoucnosti, ale takovéto věci lze rychle vyřešit a my je můžeme rychle realizovat. V tomto duchu bych vám chtěl ještě jednou popřát hodně zdaru pro vaši práci. Já si plně uvědomuji, že vaše práce není snadná. Ukrajinský parlament je v určitém směru také příkladným parlamentem když se podívám na eh, jiné parlamenty v sousedních zemích, také pokud se týče vaš, složení vašeho parlamentu. A vy máte také velkou odpovědnost, protože vy jste duch Majdanu přenesli do parlamentu a to tento morální závazek musíte realizovat. Já bych vám chtěl za komisi ujistit o tom, že my nepodporujeme ani jednotlivé strany, ani jednotlivé osobnosti, my podporujeme principy, my podporujeme pluralitu, transparentnost a e, demokracii a právní stát. Toto jsou věci, na kterých je založen e, základ Evropy a Ukrajina do Evropy patří a my máme velký zájem o to, aby Ukrajina se přiblížila k Evropě a v tomto duchu vás vyzývám, abyste dále pokračovali započaté práci. A na závěr si dovolím poznamenat, že chci říci, využijte příležitost, že v budoucnosti v následujících letech nemáte před sebou volby. Zaměřte se na provádění. Evropa instituce, rada, parlament a také mezinárodní finanční organizace jsou ochotny stát po vašem boku, ale vy musíte eh, plnit sami bez toho to nejde, ale to je také to, co očekávají lidé na Ukrajině, také mimo Ukrajinu. Chci také podpořit a zdůraznit to, co řekl předseda Schulz. Za předpokladu splnění reform bude tomu v budoucnosti tak, že získáte finanční podporu a sice nejenom ze strany evropských institucí, ale také ze strany mezinárodních finančních institucí, neboť všichni, chci ještě zdůraznit, že všichni mají zájem o to, aby Ukrajina eh, byla úspěchem a abychom v budoucnosti mohli v mírových časech demokraticky spolupracovat a také překonali minulost. Děkuji vám. Srdečně děkuji, pane komisaři Háne, děkuji i pánům předsedům za práci. Rozhlížím se kolem sebe a vidím celou řadu známých tváří z Ukrajiny i Evropského parlamentu. Eh, jsou to zejména eh, eh, ti, kteří navštívili již v roce 2004-2005 Ukrajinu v rámci Majdanu 1, pak nadešel Majdan 2 a já doufám, že se poučíme z chyb v rámci Majdanu 1 a nyní ehm, ehm, budeme odhodláni k reformám a dospějeme k těm potřebným rozhodnutím, protože průzkumy, neustále se měnící průzkumy veřejného mínění eh, nejsou eh, orientačními body eh, voliči rozhodují každých, každé čtyři roky a to je teprve rozhodující, nikoli ty průzkumy mezi tím. Já vám přeji ještě příjemný pobyt. Zde v 18 hodin máme společnou recepci a od zítřejšího dne pak budeme tvrdě pracovat. Srdečně děkuji.